Guten Morgen. Dobré ráno, eh, nebo respektive dopoledne, dámy a pánové, milí hosté. Sešli jsme se dnes dopoledne, abychom si povídali o možnostech eh, nových a lepších způsobů výdajů na zemědělskou politiku. Ale eh, než se oddáme tomuto tématu a vyslechneme si celou řadu těch nových a dobrých argumentů, myslím si, že eh, se hodí stručná aktualizace eh, od jednacího týmu z včerejšího večera. Média nás trošičku překvapila svými prohlášeními, my jsme se to pak snažili celé ověřit. Já k tomu nemám žádný text, ale eh, vidím tady všechny tři zpravodaje. Možná ještě Anne Jensen eh, dorazí, nedorazí, aha, tak nedorazí. Takže máme aspoň ty tři. A eh, všechny tři si také vyslechneme, poslechneme si, co nám řeknou. Kdo bude začínat? Prosím, pane kolego. Děkuji vám, paní předsedkyně, kolegové a kolegyně. Přes všechny snahy jednacího týmu za ty dlouhé měsíce eh, s irským předsednictvím jsme se včera eh, večer eh, bohužel nedohodli na žádném výsledku přes tedy tu mediální manipulaci veřejnosti. Místo toho po několika hodinových jednáních a po dlouhém, dlouhém čekání na nové návrhy jsme se rozhodli, že nemá smysl v současném stavu věcí v jednáních pokračovat. A to je skutečně velký rozdíl. Pakliže komise a předsednictví rady se tváří, jakože vlastně už mají ta jednání uzavřena, tak je to matení veřejnosti a není to správné. Ten jednací tým po mnoha snahách, velké flexibilitě ze snahy kolegů, pokud jde o revizi, Eh, však eh, podle našeho názoru se nesetkal eh, s žádnou reciproční aktivitou z druhé strany v tomto smyslu. My samozřejmě rádi uznáváme, že irské předsednictví asi pravděpodobně od, šlo daleko nad rámec toho jednacího mandátu, který mu dala rada. A vzhledem k situaci jsme si jako jednací tým řekli, že zkrátka se necítíme býti v pozici v těch jednáních pokračovat a e, navrhujeme proto, aby e, ty předložené texty byly předány parlamentu a na nějaké úrovni pak bude muset padnout rozhodnutí, co s těmi texty uděláme. Nicméně my jako jednací tým, jako celý jednací tým, jsme včera večer tento výsledek nemohli necítili jsme se schopni tento výsledek žádným způsobem zastupovat, zastávat nebo dále rozvíjet. Irské předsednictví se eh, zavázalo, že eh, v úterý půjde na zasedání Všeobecné rady a pokud bude nějaké závazné prohlášení jednacího týmu nebo parlamentních frakcí eh, k tomuto balíčku, a víme, že ty otázky těch eh, různých eh, rozpočtů a těch legislativních otázek jsou stále otevřené. To je eh, ze strany parlamentu dosti složité téma, ale jsou to témata, která jednoznačně do toho rozhodnutí budou muset také spadnout. Pokud jde o detailní rozbor, toho se snad zastane Ivajlo ze své pozice. Já bych snad jenom dodal ještě takové vysvětlení, své osobní vysvětlení. A to na základě toho, co jsem napsal eh, předsedovi parlamentu a eh, předsedovi vlastní frakce. Přes velké snahy jednacího týmu nebylo ani včera možné eh, dostat z rady odpovídající návrh eh, k jednanému tématu. Předkládaný, mandát, eh, předkládaný návrh ze strany rady není ničím jiným než manipulací. Jednací tým z parlamentu se proto včera večer dohodl Eh, začít věci nazývat pravým jménem a nepokračovat v jednáních a předložit eh, texty, které má k dispozici Evropskému parlamentu. Jednací tým se necítí schopen obhajovat Eh, obhajovat eh, předložené návrhy z včerejšího večera, necítí, eh, že by předložené návrhy odpovídaly perspektivě pro finanční období 2014-2020. Fakt je, že Rada překročila svůj mandát, nicméně přesto nepovažujeme výsledky jednání za odpovídající pro příští sedmileté finanční období. Jde jak o substanci, tak o obsah, tak o závaz, závazky Evropského parlamentu na období 14 až 20. Irské předsednictví eh, se zavázalo předložit tyto texty na zasedání Všeobecné rady 25. června. Eh, pakliže tedy eh, předsednictví parlament, předsednictvo parlamentu a šéfové frakcí tyto texty budou ochotny podpořit. Eh, nechci stát v cestě hlasování v Evropském parlamentu. Nicméně eh, říkám na rovinu, že tento návrh nemohu podpořit. Proto jsem se rozhodl eh, předat předsednictví k finančnímu rámci, které už mám od roku 2004 složit. Prosím příslušné pozice, aby toto mé rozhodnutí vzali na vědomí a děkuji jim za spolupráci a veškerou podporu, kterou jsem jako zpravodaj na toto, na, na toto téma obdržel. E, těším se e, na to, že snad nastane situace, kdy budeme mít rozhodnutí, které bude odpovídat budoucnosti Evropské unie a které tuto budoucnost povýší. E, bojujeme neustále za Evropu pro občany, která, jak doufáme, si tento název zaslouží a bojujeme dále za demokracii. Děkuji ještě jednou všem za podporu a spolupráci. Drahý Reimere, eh, jak víš, eh, velice, velice neraditě propustíme z této práce, nicméně chápeme, že už vlastně nemáš a nevidíš zde žádný další potenciál. Nicméně přesto doufáme, že eh, práci pro víceletý finanční rámec, alespoň ve frakci nesložíš úplně, že se snad budeš snažit co nejvíce lidí přesvědčit o své vizi Evropy, abychom i my jako euro, europoslanci byli skutečně parlamentáři a nikoli pouze poskoci Evropské rady. Děkuji. Tak teď Ivajlo, prosím. Thank you very much. Děkuji. Děkuji to. Chci se srdce podpořit toto uh, zhodnocení, o které se s námi podělil Reimer. Myslím, že včera na zasedání s radou, poté, co jsme nezískali o mnoho víc a začalo být zcela zřejmé, jaký je možný kompromis, tak eh, eh, rada se vůbec nechtěla pohnout, tedy předsednictví. To je, to považuji za akt ponížení parlamentu a zavádějících informací veřejnosti, protože tiskové zprávy, které vzešly z rady a z komise, jsou naprosto zavádějící. Dohoda nebyla žádná. Velmi jednoznačně bylo řečeno, že možnost jednání s irským předsednictví se vyčerpala, protože to nedává další smysl neboť irské předsednictví není schopno k víceletému rámci nic víc dodat. Ale toto bylo naprosto jasné a zřejmé, to znamená jakékoliv náznaky, že došlo k dohodě, hrát si takto se slovy hlavních vyjednavačů, to není e, skutečně žádná dohoda. Já jsem tam byl za socialistickou skupinu a řekl jsem, že nejsem připraven vyjádřit souhlas s tímto balíčkem. A to bylo včera. Budeme to probírat v našich skupinách. Parlament zaujme postoj k celému balíčku. Já mám svůj vlastní názor, který sdělím kolegům eh, velmi jednoznačně, ale musíme jasně trvat na tom, že včera nebylo dosaženo dohody a předsednictví nebylo schopno dohody dosáhnout. Čili toto je zkrátka život, to je nepopiratelný fakt. E, nevím, e, přesně nejsem si jist, jak to bude dál předsednictví e, žádá a parlament, aby potvrdil nebo nepotvrdil, čili do pondělí, úterý, kdy bude zemědělská rada. Já myslím, že potřebujeme delší dobu, zvláště v naší skupině. To musíme podrobit zevrubné diskuzi, potřebujeme konzultaci. Myslím, že to se nestane za víkend. Mnohokrát jsme se dotazovali jirského předsednictví, žádali jsme po nich, aby urychlili jednání. Parlament byl první, kdo navrhl změní. Trvali jsme eh, na více, eh, žádali jsme více jednání, více přípravných koordinačních jednání. Chtěli jsme se setkávat častěji i na trialogu ale není pak možné tlačit parlament, aby za víkend přijal rozhodnutí, které má podpořit pozici, která se odchyluje od stávající pozice parlamentu. Čili musíme mít jasno v tom, že to, co je teď na stole, se výrazně odchyluje od mandátu, který svěřil parlament vyjednávacímu týmu. Budeme o tom dále ještě diskutovat. A jinak nesmírně se omlouvám v absenci Reimera chci říci, že je mi líto, že už nebude členem vyjednávacího týmu, protože mohu vám říci, že Reimer je kolegou, který, přestože pochází, jsme z jiných politických skupin, tak eh, jsme spolu měli vynikající spolupráci, stejně jako s dalšími kolegy týmu. Toto je jeden z důvodů, proč se podařilo eh, vytvořit jednotnou, jednotný postoj parlamentu. Bude nám chybět, eh, bude nám chybět, chyb, budou nám chybět jeho schopnosti, jeho znalosti. Pochybuju, že existuje nějaký další prostor k jednání s irským předsednictvím. Tudíž eh, případně přichází na řadu další země, další předsednictví, to je v tomto případě Litva. A mimochodem nemáme zatím žádné změní. Předsednictví řekl, že jsme se dohodli na něčem, co jsme neviděli. Před, řekli, že to zašlou do dnešního poledne, jakmile to budeme mít k dispozici, provedeme analýzu a budeme o tom diskutovat v rámci politických skupin. Um, Dank, um, Děkujeme, Ivajlo. Je jasné, že tak takový ti, takové ty stínové eminence se teď snaží přes veřejnost tlačit na všechny kolegy zde v parlamentu, tak, aby byli schopni prosadit e, svou vůli. Je to tak, zkrátka. Konec konců i mě už volali první novináři, co se to děje, jak to máme chápat a tak dále a tak podobně. A přesně to se má dít, to se jim přesně hodí do krámu. E, samozřejmě je to složité, je, je to složité pokaždé říkat veřejnosti novinky o rozpočtech. A na to přesně e, tito stínoví jednatelé sázejí. Teď tedy Jean-Luc, a to je náš třetí zpravodaj z jednacího týmu, a potom e, ostatní řečníci. E, ještě jednou se omlouvám těm všem, kteří sem přišli s vidinou diskuse na téma zemědělství, nicméně nezlobte se, toto je v tuto chvíli důležitější. Eh, Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nemohu než potvrdit to, co eh, tady uvedli Ivalo a Reimer. My jsme v naši, za naší vyjednávací delegaci skutečně nic neodsouhlasili. Irské předsednictví uvedlo, že je to něco, co můžeme buď přijmout nebo odmítnout, žádná jiná možnost. Lituji, že Reimer rezignuje, protože myslím, že jsme byli dobrým, solidním týmem. Bylo by lepší, kdybychom mohli pokračovat v tomto boji, v tomto složení. V příštích několika dnech budeme muset v parlamentu přehodnotit situaci budeme se muset rozhodnout, jestli říci ano nebo ne, pokud ne, tak jaké budou další kroky. Je totiž těžké vyjednávat s předsednictvím, které je závislé na jednomyslnosti v radě. Děkuji vám. A máte pravdu, předsednictví rady je závislé na jednomyslnosti a proto mají všechny členské státy povinnost se teď eh, eh, snažit táhnout za jeden pro vás a nehrát si tady ty své mocenské hry. Ehm, podívejte, já vím, že jsme se sešli, abychom hovořili o zemědělství. To je samozřejmě jedna věc, ale druhá věc je, že bych ráda chtěla eh, za každou frakci poskytnout příležitost někomu, aby se zde vyjádřili, pokud chtějí. Není to nutné samozřejmě, ale když někdo chce, tak začneme Salvadorem, potom Jan a potom Helga. Yo <clears throat> voy a ser muy corto, presidenta, porque no considero... <clears throat> Jenom velice stručně. Já si myslím, že teď nutně není vhodná doba na to, aby se k tomu vyjadřovali koordinátoři. Protože jeden z členů vyjednávacího týmu tento tým opustil a nemáme tady v tuto chvíli dalších pár členů tohoto týmu, takže si myslím, že nemá cenu příliš zacházet do podrobností. V každém případě ale v pondělí vznikne další příležitost a zajisté se budeme moci k tomu více vyjádřit. Thanks, uh, Děkuji, paní předsedkyně. Vím, že Jensen tady dnes nemohl přijít, ale včera večer už jsem se dozvěděl, že liberální skupina nesouhlasí s návrhem, který byl předložen. Já jsem byl tedy potom překvapen tiskovým prohlášením komise a následně rady, že, se že jsme se dohodli, protože to bylo zcela proti tomu, co jsem slyšel dříve. Možná by bylo zajímavé se dozvědět od snad přítomných zástupců komise, co stálo za tímto prohlášením. V pondělí také v liberální skupině budeme diskutovat o možném přístupu, jaké budou dopady odmítnutí a doufám, že příští týden bude ve všem jasněji. Tanke Helga. Děkujeme a teď Helga. Děkuji. Jak říkal Reimer, došlo tady k manipulaci veřejnosti a myslím si, že je důležité, abychom nesouhlasili jako vyjednávací tým. Já jsem jenom slyšela, že Lamasur sám za sebe řekl, že on by byl ochoten navrhnout souhlas. Nicméně ostatní s tímto nesouhlasí a to je pro mě důležité, takže zatím k žádné dohodě nedošlo text nemáme, potřebujeme nutně vědět, co se děje. Když jsem si vyslechla Reimera Bigeho a rozvěděla se, jak nedostatečný, slabý a neuspokojivý je tento výsledek, a že členské státy, některé členské státy a rada nás chtějí srazit na kolena, takže já prostě k tomu můžu říci, že nesouhlasíme a jenom když budeme silní a odhodlaní a ukážeme jim, že si s námi nemůžou zahrávat, tak se posunou, protože jinak se neposunou. Takže i když neznám ta přesná čísla, Reimer byl konec konců ve vyjednávacím týmu, takže předpokládám, že má pravdu, že ten návrh není dostatečný a není uspokojivý nemůžeme s ním souhlasit. Takže já své skupině navrhnu, aby byla proti, až budeme na kontaktní skupině MFF eh, v úterý, ale pokud vím, tak řada politických skupin se sejde až po schůzi té kontaktní skupiny. Prostě uvidíme, jak to vypadá s harmonogramem na příští týden. Takže i kdybychom měli hovořit o dopadech, no v každém případě si myslím, že v tuto chvíli Nas, nazrál čas na to, abychom prokázali, že jsme odhodlaní, že máme dobré argumenty a že ze sebe nebudeme dělat pitomce. A teď přepnu do Němčiny. A ještě bych dodala něco osobního k tomu rozhodnutí Reimera Bergeho. Já jsem si ho velmi vážila při práci, ačkoliv eh, vlastně nebyl stejného politického názoru jako třeba já, ale velmi dobře umožňoval spolupráci ostatních kolegů, měl hodně znalostí a jeho osobní přístup byl zde pro nás v rozpočtovém výboru vždy velmi důležitým příspěvkem do diskuze. Politicky vzato je mi líto, že e, složil svou funkci, ale osobně po tom boji, který odvedl a to, s čím se nakonec musel smířit, ze strany e, politiky rady to velmi dobře chápu, protože e, to už opravdu není vůbec žádná zábava, e, když se podíváme na to, jakým způsobem se tam lidi konfrontují s argumenty a na to, jakým způsobem rada je ochotná jednat. Skutečně vlastně ani nelze vůbec jednat o jed... mluvit o jednání, je to spíš takový diktát a myslím si, že mezi politickými institucemi v Evropě toto skutečně nemá místo. Takže lituji toho rozhodnutí, ale chápu ho. Eh, je to bohužel eh, smutný signál o tom, jak se věci skutečně mají. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně, nikdo další o slovo nežádal a tím pádem Ačkoliv je to e, asi neúplně lehké, se s tímto tématem rozloučíme a budeme se věnovat tématu slyšení ještě jednou zde vítám eh, zástupce hnutí Momagri, Organizacion Mondial pour Agriculture. Srdečně vítáme. A eh, omlouvám se, že asi nedodržím pořadí, které mi tady napsal sekretariát. Nejdřív tady totiž vítám naší bývalou kolegyni Katerin G. Kent. Srdečně vás vítáme, paní kolegyně. Vy eh, jste konečně, konec konců eh, kolegyně, která eh, vždy velice úzce s mama kdy spolupracovala. Pak zde vítám viceprezidenta Momagry Žaka Karla. Vy jste mu, paní kolegyně, jistě řekla spoustu informací o Evropském parlamentu, tak aby on nám teď mohl říci let co zajímavého. A nakonec zde můžeme přivítat také pana Bastiana Žibéra, který je poradcem hnutí Momagry. Mom Agri se zajímá o mnohé nezajímá se pouze o tu, abych tak řekla, úzkou oblast politiky zemědělství. Eh, spíše se snaží všechno združovat, aspekty zdraví, aspekty rozvoje, aspekty strategické, aspekty obrané. To vše souvisí s globální zemědělskou politikou. A jsme skutečně velmi rádi, že zde tyto tři hosty máme. Eh, pořadí bude takové, že nejprve prohovoří eh, Jean-Luc Cotigny, náš zpravodaj na toto téma, a poté eh, dostanete slovo vy, jako první z vás, pan Karls. Takže teď Jean-Luc, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Musím říci, že mi je velmi příjemné, že jsme dostali možnost vystoupit na tomto veřejném slyšení o tématu zlepšování efektivnějšího využívání rozpočtu společné zemědělské politiky. Chci jenom připomenout, jak důležitá společná zemědělská politika je a mám pocit, že se dostává opravdu na křižovatku. Máme před sebou různé výzvy, například jak mít dostatek potravin, jak se rozvíjí třetí země, nedostaneme se na hranici e, přírodních zdrojů, potom také máme určité teritoriální výzvy. Je potřeba, aby tento sektor, který je nezbytný pro ekonomickou životaschopnost venkova, byl zachován. Co se týče rozpočtu, tak pochopitelně společná zemědělská politika je největší položkou na rozpočtu. A jak jsme slyšeli od komise, její financování je stále mezi členskými státy kontroverzní. A je také kontroverzní mezi evropskými institucemi. Společná zemědělská politika se neustále mění. Mění se totiž celosvětové podmínky a také se mění očekávání veřejnosti. Pokud budoucí generace mají mít možnost působit v zemědělství, tak jako očekává společnost, tak společná zemědělská politika musí být silná. Zpráva Momagry se domnívá, že je potřeba přistoupit k tomu z rozpočtového pohledu jinak a navrhuje, aby se tento rozpočet eh, prováděl efektivnějším způsobem. Momagry se zamyslela nad různými nástroji a srovnala společnou zemědělskou politiku se zemědělstvím v Číně, Brazílii a Spojenými státy. A musím říct, že ty výsledky studie byly celkem překvapivé. Přestože potraviny jsou stále větší výzvou, tak pouze jediná, společ, jediná Evropská unie snižuje podporu zemědělství. Je to možná kvůli krizi, která má vést k nové společné zemědělské politice. Kromě toho se také snažíme eh, bojovat proti eh, různým, různým výzvám a proti dalším ztrátám zemědělství. Kolegyně a kolegové, myslím si, že je nezbytné, aby nová společenská zemědělská, společná zemědělská politika byla flexibilnější. Musíme také reagovat na výzvy v oblasti potravinové bezpečnosti a obnovitelných primárních zdrojů. Je ale také potřeba zvýšit konkurenceschopnost prvovýroby i zpracovatelského průmyslu. Především by to mělo být zaměřeno na evropského spotřebitele. Kromě toho si myslím, že je důležité, aby Evropa byla soběstačnější, aby nezávisela na dalších kontinentech, které by měly vyrábět pro ně potraviny. Takže si myslím, že je potřeba se hlavně zamyslet nad tím, jaký druh zemědělství a jaký druh SZP chceme. Možná přenechám slovo a ostatním zástupcům Momagry, nebudu už dále hovořit. Myslím si, že z této studie jsme se hodně, hodně poučili a že ta práce bude určitě pokračovat. Děkuji. Ja, vielen... Děkuji. Já se opět e, bez přestávky musím ještě jednou omluvit všem pozvaným hostům. Eh, za to, že se nám najednou cvrkl na minimum počet poslanců, je jich tady asi tak 7, ale nejde asi tak o počet jako o kvalitu, že ano. Takže prosím, pan Karl. Madame la présidente. Paní předsedkyně, dámy a pánové, já vám děkuji za zorganizování tohoto slyšení. A samozřejmě, že vím, že jak byl tento okamžik význačný pro parlamenty pro celou Evropu. Eh, my se snažíme vám představit naši práci a ukázat, že můžeme směřovat skutečně k nové SZP. Víme, že probíhá právě reforma z mnoha různých důvodů. Se pokusíme vysvětlit, že tato reforma je zatím dočasná reforma k dosažení strategických cílů, to znamená Eh, dosažení potravinové soběstačnosti, bezpečnosti a potřebu silného agroalimentárního průmyslu vyžaduje hlubší proměnu. A takže já začnu tím, že za prvé vám představím stručnou analýzu rychle se vyvíjejícího kontextu demografického Eh, kolísavost cen a dalších aspektů, které nemůžeme přehlížet, když se zamýšlíme nad budoucností zemědělství a dále srovnání s dalšími zemědělskými mocnostmi, které mají strategie jiné než Evropa. A Evropa si nemůže dovolit být izolovaná od tohoto vývoje ostatních zemí. A pak představím reformu EZP eh, e a jaká, eh, jaké dopady by tyto myšlenky na ní mohly mít je tu první strategické téma a to je kolísavost eh, cen. Takže první graf vám tady ukazuje, jak se za 300 let eh, vyvíjela volatilita eh, trh pšenice oproti standardní odchylce, to znamená od jakéhosi průměru. Čím jsou větší ty sloupce, tím je větší kolísavost. Čím jsou nižší, tím menší je volatilita. Takže co je nesmírně důležité na tomto grafu, je, že z toho můžeme vyvodit eh, dva zásadní závěry, z kterých vyplývá zajímavý pohled na kolísavost cen. Za prvé, volatilita světových cen od eh, roku 2000 je obdobná, jaká byla v Evropě v 18. století. A pak ten vrchol 2011 je nejvýznamnější za posledních 300 let. S kterým vidíme totéž, ale v kratším období, které nesleduje 300 let, ale pouze 40 let. Tady eh, už vidíme týdenní volatilitu, nikoli roční. A opět je tu standardní odchylka. Je to podobné čím jsou eh, vyšší ty sloupce, tím větší je volatilita. I z toho tam můžeme vyvodit dva závěry. Takže předně, že pokud jde o extrémní dopady, to znamená brutální zvyšování a kolísání cen, nepředstavuje eh, nějaký jako izolovanou eh, příhodu, ale jsou to spíš celé série. A dále, že ta všeobecná tendence směřující k této volatilitě roste od roku 2000, zvláště od roku 2006. Takže si musíme položit eh, klíčovou otázku, co zvyšuje tuto kolísavost, kolisavost cen. Existuje mnoho různých faktorů a cílem není je všechny vypočítávat, ale jedna věc je jasná. Neregulovaná eh, financial, eh, financializace a um, některé formy obchodu a spekulace a tak, také eh, Commodities Future Modernization Act eh, v roce 2000, který vedl k eh, tedy deregulaci trhu s derivativy. Do roku 2000 zemědělské a finanční trhy měly, nebyly přímo korelovány, ale teď už to tak není. Teď skutečně dochází k sfinančňování Eh, obchodu se zemědělskými komoditami a v důsledku toho vedl, to vedlo k tomu, že krátkodobí investoři a spekulanti se do toho zapojí, je to až 80 či 90 veškerých transakcí a roste stále význam těchto subjektů a to má dopady na uh, tu kolisavost cen. Tady vidíte index zemědělských komodit a napravo je index Reuters, který je index energie. Vidíte, že oba indexy mají podobný vývoj, ačkoliv ten energetický index z hlediska dynamiky je, má dokonce menší uh, kolísavost, uh, nižší než u těch zemědělských. Velmi dobře z toho vyplývá, jaký význam hrají investoři a stále více finanční povaha zemědělských trhů. Proč jsou tedy ty ceny volatilní? Volatilita se dá vysvětlit tím, že existují rizika, že aktéři, ať už jsou to zemědělské subjekty nebo investoři, se musí vypořádat s věcmi, které nemohou předpokládat jsou tady klimatické nebo epizodická rizika hrozby, které jsou exogenní, to znamená, jsou z jaksi vnějšku toho systému, dále združování zemědělských trhů, globalizace hospodářství, dopad všech těchto přírodních hrozeb a může být omezen, ale přitom se eh, volatilita zvyšuje. Takže je to proto, že existují další eh, faktory, které vyvolávají volatilitu. Z nich některé stojí za, za zmínku. Je to strukturální charakteristika zemědělských trhů a je tady eh, reverzibilita určitých rozhodnutí z jednoho roku na druhý, Dále, jak jsem říkal, stále zvyšující se finanční povaha zemědělských trhů, která vede ke zvyšování spekulace po roku 2000 a dále eh, spojování a združování jednotlivých trhů na základě určitých charakteristik, která vede k tomu, že se zvyšují eh, endogenní rizika. Z toho vyplývají dva zásadní otazníky. Za prvé, jak se budou ceny zemědělských eh, komodit dále vyvíjet z hlediska volatility a jaké to má potenciální dopady. Stanoviska jsou eh, poměrně eh, odlišná, jsou dva přístupy. Klasický přístup, který eh, má, si bere inspiraci v těch malteziánských vývojích z hlediska tedy nabídky a poptávky. Rostoucí poptávka, která bude čelit nabídce, která je omezená z důvodu omezenosti eh, plochy a pozemku. A celkový výsledek, který eh, třeba OECD a tak dále, eh, konstatují tuto, tento problém, ale z tohoto hlediska ten růst poptávky a základní faktor, který znamená, že tedy nabídka je omezená tou plochou, tak znamená, že ceny zůstanou vysoké. Další přístup je takzvaný adaptativní. A ten nás vede k tomu, že lze stále využít určité rezervy a že dynamika inovace a technického pokroku umožní, aby nabídka i nadále rostla, a to i v kontextu eh, sfinančňování celého zemědělského trhu. To znamená, že poroste sice poptávka, ale zároveň s tím poroste i nabídka, která bude schopna uspokojit tuto poptávku a to i přes tuto finanční povahu zemědělských trhů. A e, samozřejmě, že rostou ceny vstupních faktorů už několik let, ale navzdory tomu tedy tento potenciál produkce globální i evropské může být předmětem spekulativních aktivit. Takže tolik eh, určitý úvod k volatilitě cen, což je klíčové, protože to je eh, jedna z hlavních charakteristik zemědělského trhu. A když se snažíme stanovit jednotlivé prvky rozpočtu pro státní nebo veřejné intervence, tak je důležité si v tomto zjednat eh, jasno, protože volatilita vyvolává krize. Pak je potřeba zásahů, které jsou schopny řešit tyto krize. Když se podíváme na další aspekt, na další uh, proměnou eh, rozpočtové analýzy, tak to je možnost zvýšení nabídky. Je jasné, že hospodářském, eh, že tedy růst populace pokračuje už asi století, asi bude pokračovat ještě do konce století, kdy se dostaneme na jakési plato, kdy nás bude asi 10 miliard. A mnoho lidí mm, se domnívá, že to bude faktor, který dlouhodobě požene ceny vzhůru, protože eh, nabídka nebude držet krok s poptávkou ale existuje velký potenciál zvýšení nabídky, jednak je kultivováno 1,4 miliard hektarů, dále jsou lesy a pouště, které by se daly využít a které by se daly obhospodařovat. Je to až 0,8 eh, miliard hektarů v Brazílii, v Jižní Americe a v Africe. A právě tam dochází ke zvyšování populace. Je tu problém vytváření infrastruktur, problém výnosů. Ale když budeme kumulovat tento potenciál s potenciálním eh, zvyšováním eh, eh, rozsahu ploch, tak si uvědomíme, že je možné, že dokonce může nabídka překročit poptávku. Takže zásadní faktor této krize ovšem může být eh, samozřejmě ovlivněn i touto dostupností. Když se podíváme na kukuřici, která se pěstuje prakticky na všech eh, kontinentech, tak eh, to je zajímavý příklad, protože když máme obecný výnos asi 5 tun na hektar, což je takový průměr, tak většina rozvojových zemích zatím nedosáhla tohoto výnosu. Afrika, Brazílie, ti jsou ještě pod průměrem, Spojené státy Evropa, Čína, te jsou zase nad průměrem. Takže potenciál zvýšení těchto výnosů, když navíc zdvojnásobíme uh, eh, zúrodněné plochy, tak uh, pak překročí uh, těch 500 uh, mili, miliard hektarů. Takže dojde ke zvýšení uh, produkce uh, o 70%. A když se podíváme na předpovědi FAO, tak ta říká, že do roku 2050 právě o těch 70% se musí zvýšit produkce. A když se podíváme tady na kukuřici, tak vidíme, že tento potenciál zvýšení eh, produkce, když vezmeme potaz i Brazílii a eh, Afriku se může naplnit již do roku 2030. Může se tudíž stát dokonce, že trhy eh, ne se nestabilizují, ale budou stále chaotičtější vzhledem ke spekulacím, které eh, na těchto trzích existují. Další velmi významný aspekt je, že v dnešní době různé modely, které používáme, ať Světové banky nebo OECD, jsou modely, eh, které mají chybnou představu budoucnosti a to z pochopitelných důvodů. Jsou to modely teoretické, které nejsou nutně přizpůsobeny realitě je potřeba zohlednit několik prvků. E, tedy předpokládáš se, že e, nabídka je naprosto e, elastická, že když vyrobíme dvakrát víc, budeme spotřebovat dvakrát víc, ale to je čistě teoretické, což je jasné to není, nesouvisí se s realitou taková realita není. Dále to bere v potaz jakéhosi průměrného spotřebitele, jako kdyby spotřebitel kdekoliv na světě byl úplně stejný. Přitom existují velké rozdíly. Miliarda lidí umírá hlady, dva miliardy, dvě miliardy jsou pod hranicí chudoby. To není do těch modelů zapracováno. Dále spekulat, spekulanti, kteří stále častěji zasahují do těchto trhů, nejsou bráni v potaz těchto modelech, to ještě více zvyšuje eh, tento destruktivní eh, potenciál eh, spekulace a pak volatilita vychází z toho, že nabídka se nikdy úplně ne, ne, nepřizpůsobí poptávce. Vždy stačí, aby byl dvouprocentní rozdíl a už to vyvolává značnou volatilitu. Takže máme předpovědi, ale ty nejsou realistické. Tady vidíme křivku vývoje cen pšenice a ta vidíme, že je velmi chaotická. Oproti té rovné čáře, což jsou ty předpovědi OECD, eh, vidíte tedy ten rozdíl, je to Eh, od 90. Eh, let. Vidíte ten rozdíl mezi lineární předpovědí a realitou, která je nesmírně volatelní a chaotická. Takže všechna mezinárodní rozhodnutí jsou založena na přístupu k budoucnosti, který naprosto neodpovídá vypozorované realitě. Eh, a tudíž nelze než říci, že pak nejsme schopni zdát k dispozici rozpočty, které jsou potřeba k řešení krizí. Tady vidíme ten, to spoždění, které mohou mít různé instituce ve vztahu k eh, hospodářské realitě, která může být zcela strategická vzhledem k rostoucí populaci. My jsme vytvořili model Momagry, který je schopen simulovat volatilitu cen a když eh, v tomto modelu e, zapracujeme, e, od, když toho ty prvky volatility odbouráme, tak pak samozřejmě dospějeme k té lineární předpovědi, jakou má OECD. Ale e, já teď projdu velmi rychle simulaci našeho modelu, aby bylo vidět, že můžeme simulovat volatilitu. Čer, černou barvou tam máme poslední simulace cen obilnin. Vidíte, že v příštích letech lze odhadovat, že průměrná cena na světovém trhu bude e, mít rozsah poměrně značný, mnohem větší meziroční volatilitu bude vykazovat. To znamená, že e, nejsme v systému, e, kdy ty ceny budou trvale vysoké, e, jak se někdy předpokládá. A ještě několik slov na závěr této první části. Stojíme před obrovskou strategickou výzvou, rostoucí populace, zvyšování produkce o 70% do roku 2050, což se může uskutečnit dříve třeba v případě eh, kukuřice, což může opět vyvolat eh, volatilitu cen. Eh, přetrvávající nerovnováhy ve světě, to znamená miliarda trpí hladem, dvě miliardy jsou chudé, dochází k obrovské vlně skupování pozemků, přestože možná je ta vlna méně intenzivní, než se čekalo, a Kromě toho jsou tady některé dlouhodobé smlouvy, které eh, často nahrazují kupování. Eh, klimatické změny mohou mít obrovské dopady, ničivé účinky na zemědělství rozvojových zemí, a mohou být daleko příznivější pro eh, zemědělství některých rozvinutých zemí, ale tím si zatím nejsme jisti. A existují velké rezervy potenciálně obdělávatelných eh, ploch. Všechno bude závis, záviset na mezinárodní koordinaci a spolupráci v zemědělské oblasti. O volatilitě už jsme hodně mluvili. Pokud jde o potravinovou bezpečnost, která je politickým faktorem číslo jedna, tak e, můžeme uvést některé planetární a sociální hrozby, politické a geopolitické hrozby. Sebemenší konflikt může mít dopady na dopravu a na komunikaci ekonomice, která je stále více globalizovaná, může to tudíž mít ničivé účinky i na zemědělský a potravinový eh, obchod. Víme, ta, jaká jsou ta rizika, sucho, epidemie, epizotie a kromě toho také ideologické a informační hrozby. Jsou to stále častější kroky některých eh, států, které zaujímají postoje, jimiž omezují nebo zakazují vývozy a to pak eh, jen eh, zhoršuje spekulaci na světové úrovni. A protekcionisté ultra, na jedné straně ultraliberálové, na straně druhé. A my nemůžeme mít takto jednoznačný postoj. Musíme mít postoj realistický. A proto je potřeba, abychom znali, jaká je realita těchto trhů. A teď se dostaneme k druhé části a to je analýza velkých producenských a vývozních států. Pak se seznámíme také s projektem reformy EZP. Předám slovo Bastianovi, který odprezentuje tuto zemědělskou strategii. Studie, které jsme provedli a na základě kterých jsme vytvořili takovéto hospodářské projekce, které využíváme v mezinárodních vyjednáváních, vedly také k tomu, že je potřeba studovat, jak se staví parlament k podpoře společné zemědělské politiky a rozpočtu v této oblasti, tak abychom mohli navrhnout rozpočtové a ekonomické nástroje, které budou situaci nejlépe vyhovovat. Jak říkal kolega, dnešní svět se velmi liší od 50. nebo 60. let, kdy se začaly objevovat první mezinárodní instituce a kdy vznikaly modely společné zemědělské politiky. Stávající svět je nejistější, riskantnější a složitější, ale díky těmto faktorům také vznikají možnosti pro státy podporovat zemědělství. Některé už to tak dělají. Jak přispět k tomu, aby ekonomické nástroje byly, byly, byly lépe odpovídaly realitě na regionální i mezinárodní úrovni? Jak tedy vytvořit ukazatele, které budou objektivní a mohou porovnat jednotlivé strategie zemědělství? na tom základě také můžeme vyhodnotit relevantnost společné zemědělské politiky a její relevantnosti. Teď existuje řada ukazatelů hodnocení podpory, ale nejsou schopny objektivně srovnat jednotlivé programy, které byly vytvořeny, či které se teď vytváří ve velkých velkomocích, takže Spojené státy, Kanada, Brazílie, Nový Zéland a Evropská unie. Každá země má své konkrétní programy a stávající ukazatele, například OECD anebo ESP pro odhad produkční podpory, neumožňuje reflektovat určitou realitu, jako třeba dopad měnové politiky anebo politiky paliv. S tím se setkává řada členských států. Teď ještě než vy, vypadl mikrofon, bohužel. Podívejme se na rozpočet velkých zemědělských mocností. Srovnává se to velice těžko, protože v podstatě jejich opatření se liší. Ano, opatření existují, ale bylo by potřeba vytvořit nějakou jednotnou rozpočtovou nomenklaturu. A to jsme vlastně udělali. My jsme si vzali všechny informace, které jsme získali z federální úrovně, státní úrovně a regionální úrovně a můžu říci, že dnes už máme k dispozici nástroj, který nám také umožní provést typologii jednotlivých zemědělských politik. Státy činí různé politické volby a to má dopad na rozpočet, jako všechno ostatní. Máme tedy tyto transparentní nástroje, které nám to umožní objektivně srovnat. Tady vidíte různé druhy podpory. Jednička je třeba podpora spojená s produkcí a dostáváme se až k podpoře ehm, investic anebo vývozu a podpoře strategických zájmů. Takže jsme tedy vytvořili deset těchto tříd a ten desátý hodnotí nepřímé, tedy nerozpočtové podpory pro zemědělství a agroalimentární průmysl ale také to platí i pro měnovou politiku, která pochopitelně má velký vliv na to, kolik stojí zemědělce obsluha dluhu, především v rozvojových zemích. Teď se tedy podíváme na strategie v zemědělství Spojených států, Brazílie, Číny a Evropské unie. Došli jsme k závěru, že na rozdíl od toho, co se oficiálně říká ve sdělovacích prostředcích, Evropská unie rozhodně není sama v tom, že by mohla podporovat své zemědělce. Máme tedy studie a ukazujeme vám jejich první výsledky, které ukazují, že eh, tady existuje určitá dynamika podpory zemědělství. Tady například vidíme, že tato dynamika je poměrně značná ve většině těchto zemí. Globální podpora zbyla zhruba 50 eh, vyrostla skoro o 50 mezi lety 2005 a 10. Co se týče Brazílie, tak to bylo skoro 67%. U Číny to bylo skoro 140%. U Evropské unie jsme měli dvě fáze. Narůstalo to mezi rokem 2005 a 2008 o 9% a potom od roku 2008 to o 9 až 10% zase kleslo. Podívejme se nejprve na americkou zemědělskou politiku. Na levé straně vidíme globální částky, které věnují Spojené státy do rozpočtové a mimorozpočtové podpory zemědělství a potravinářského průmyslu. Tady došlo o 46 nárůstu mezi roky 2005 a 2010. Dostali jsme se až přes 150 miliard. A na pravé straně máte vlastně stejnou částku rozpočtenou na občana protože je pochopitelně potřeba vzít v úvahu počet obyvatel v těchto zemích. Tady vidíme, že ten nárůst je také markantní, a to o 40 veřejné podpory zemědělství. A tady vidíme, jak vypadají veřejné výdaje Spojených států v roce 2010 do zemědělství. Máme tady tedy jednotlivé položky a na čtyři je potřeba upozornit. Za prvé tedy třída číslo čtyři, vnitřní potravinová podpora, která představuje 54% a dostala se až na 88 miliard dolarů. My jsme to tady dali, protože to vlastně přispívá v 95% k nákupům ve Spojených státech. A potom tedy ještě máme další programy a další charakteristiky, které jsou v podstatě napojeny na produkci a proticyklické programy, zemědělské půjčky a e, potom podpory také příjmu. Vypadl mikrofon. Toto doplňuje podporu nenapojenou na produkci, která v podstatě je hlavním, hlavní částí podpory v Evropské unii. A teď ještě jeden bod ke Spojeným státům. Tady se snaží národní produkci podpořit dvěma způsoby. Za prvé, zajistit samotnou produkci a to přímými podporami pro producenty, ale také tady máme podporu poptávky a e, vnitřní potravinářskou podporu, což je program, který se týká e, spíše biopaliv, to znamená ne úplně potravinářství. Teď co se týče Brazílie. Mám pocit, že občas lidé se dívají na Brazílii v této oblasti trochu naivně. Brazílie totiž velmi aktivně podporuje své zemědělství, postupuje dosti intervenčně. Globální podpora narostla mezi lety 2005 a 2010 o 67% a roste i nadále. A dostaneme se někde na 67 eh, miliard v roce 2010. Teď, co se týče na přepočtené podpory na obyvatele, tak to také narůstala v tomto období zhruba o 60 Tady máme tři hlavní opatření, kterými se dá charakterizovat brazilská strategie. Za prvé zajištění národní produkce opatřeními, které mají přímo vstupovat na trh, tedy intervenční nákupy, a Potom také podpora napojená na produkci, která je poměrně složitá. Máme tady vlastně dvojitý systém, který umožňuje optimalizovat tuto podporu hospodářsky i rozpočtově. Je to zhruba 18% z této sumy v roce 2010. S tím, že všechno je to dobře přizpůsobeno specifikům trhu. Ať už eh, jsou ty trhy na tom dobře nebo špatně. Brazilská podpora zemědělství se především snaží stimulovat poptávku po nepotravinářských eh, produktech, tedy eh, biopaliva, a každý rok se obrovské částky věnují právě do této oblasti, která eh, v tuto chvíli roste skoro exponenciálně. Teď se podíváme na Čínu, což je velká hospodářská a demografická mocnost a nakonec zdá se, že se stává velmocí v oblasti zemědělství. Čínským cílem je zajistit vnitřní produkci omezit dovozy a hlavně zajistit, aby zemědělci se drželi na venkově, protože čínská města už v tuto chvíli nejsou schopna absorbovat další eh, přístup, eh, další příliv lidí. Když se podíváme na období 2005 až 2010, tak vidíme, že eh, zrostlo o 138%. A to tež 130% nárůst na obyvatele. Když se podíváme na populační růst v Číně, tak uvidíme, že tyto částky jsou opravdu obrovské. Čínská zemědělská politika je zaměřena na několik opatření. Za prvé, posílit konkurenceschopnost zemědělské produkce v Číně, a to přímou podporou produkce a masivním rozvojem všeho, co může vést k nárůstu čínské zemědělské produkce. Ale kromě toho tam ještě existují opatření, které se snaží eh, zachovat zemědělství na venkově. Když se podíváme na částky, tak to jsou v podstatě tisíce miliard juanů, které jsou věnovány pro rozvoj agroalimentárního průmyslu. A 600 miliard juanů z této oblasti je věnováno tomu, aby zemědělci zůstali na venkově. Kromě toho tady také máme zemědělské, eh, tedy eh, zemědělské ekologické programy, které také přispívají k tomu, aby zemědělci zůstali na venkově. Teď, když tyto tři mocnosti srovnáme s Evropskou unii, Vidíme tady dva vývoje. Za prvé, mezi roky 2005 a 2008 došlo k růstu, ale od roku 2008 do roku 2010 došlo ke stejnému padu. pádu. A když se podíváme na podporu přepočtanou na člověka, tak uvidíme, že ten pát je také celkem zajímavý a nízk, vysoký. Nicméně vidíme, eh, že od roku 2007, tedy 2005 až 2007 nárůst, 2007 až 2010 pokles. Ta podpora se hlavně týká zemědělské produkce a potravinářské produkce a představuje zhruba 64 Jedná se většinou o podporu oddělenou od produkce teď eh, tyto vývoje a zájmy na jednotlivých opatřeních nám ukazují, že pořád ještě jsme velkou eh, zemědělskou mocností, nicméně, že tady existuje velká volita, eh, volatilita a že v řadě členských států se omezují rozpočty. Velké mocnosti se snaží zabezpečit své zemědělství především podporou produkce ale také podporou poptávky eh, po potravinářských i nepotravinářských produktech. Podpora, neoddělená, podpora oddělená od produkce se spíše snaží podporovat samotného producenta spíše než produkci. Otázka tedy je, jestli toto by nemělo být strategicky přehodnoceno, když se podíváme na vývoje, které zaznamenáváme v dalších velkých mocnostech. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že z této rychlé analýzy zemědělské politiky můžeme vytáhnout několik poučení. V podstatě všude, kromě v Evropě, narůstá podpora. Tato, dynamik, tato podpora roste velmi dynamicky a v podstatě Evropa jde proti tomuto proudu. Je potřeba se především ale zabývat tím, jak efektivní jsou dopady našich rozpočtových voleb. Existují různé strategie. Jiné členské státy podporují globálně a proticyklicky zemědělskou politiku. Proticyklicky z toho důvodu, že ten trh je velmi rozkývaný. Zatímco u nás spíše poskytujeme paušály oddělené od produkce na producenta. Takže to jsou dvě různé politiky a je třeba položit si otázku, která tato volba je nejlepší, když se podíváme na globální kontext, o kterém jsme hovořili. A teď tedy třetí část a to návrh budoucnosti společné zemědělské politiky. jsou tady v podstatě určité teorémy. Když se podíváme na mezinárodní trhy, tak vidíme, že zemědělské trhy nepodléhají autoregulaci. Volatilita je prostě jedním ze základních rysů. Neregulovaná liberalizace vede k systémovým rizikům a zvyšují možnost, že se budou dále zvyšovat náklady. Stávající vývoj je ničivý pro producenty, ale i pro spotřebitele, protože ohrožuje bezpečnost. A rozhodnutí některých vývoj, e, vý, e, vývozců nevyvážet a následně vyvážet má také zásadní dopady. A na to nesmíme zapomenout. A kromě toho také od roku 2000 narůstá spekulace v zemědělství. To ještě zvyšuje volatilitu volatilitu cen a e, ceny potravin v podstatě tady v tomto ještě tuto spekulaci podporují. Teď tady se snažíme provést interní analýzu společné zemědělské politiky, která, jak jsme viděli, vychází z oddělování podpory od produkce, což podle nás ale znemožňuje provádění strategie rozvoje v zemědělství, protože pokud dojde k oddělení od produkce, tak nemůžeme mít strategii rozvoje daného sektoru. Oddělení od produkce totiž jasně vede k tomu, že dochází k distribuci finančních obálek, které se nezabývají nutně pr- produkcí v daném sektoru, ale spíše očekávají, kolik musíme doplnit příjmu dané populaci. A to se může, ruši- to se může lišit. Tak a může se stát, že v podstatě ty částky nakonec bude znovu odpovídat realitě. A kromě toho mám pocit, že máme opatření, která jsou nákladná a zároveň se velmi liší. Když se vyjednává o této reformě, tak se hodně hovoří o konvergenci. V minulosti jsme viděli zásadní rozdíly podle toho, v jakém regionu se nacházíme a podobně. Je potřeba to vyřešit. Vím, že to není úplně jednoduché. Mám pocit, že tady nachází k určité, dochází k určité konvergenci, která je ale pouze jenom teoretická a nevychází z reality. Za třetí, stávající společná zemědělská politika různými mechanismy výjimek a úprav vede k renacionalizaci. Když se podíváme na dopad některých opatření, například ekologizace, anebo různé výjimky, nebo flexibilita ponechávána členským státům, tak docházíme k závěru, že v podstatě 70 finančních obálek je v podstatě renacionalizováno. Já vím, že máme 27 států, že to je těžké, ale v každém případě je potřeba si položit otázku strategickou, jestli bychom se neměli vrátit ke společnému řízení trhu, protože si myslíme, že to lépe odpovídá potřebám. A potom tady máme ještě čtvrtý aspekt a to zmatek mezi zemědělskou a ekologickou politikou, což v podstatě uh, oslabuje politiku zemědělskou ve prospěch ekologické. A to je v podstatě strategická volba. Pokud budeme ze zemědělství platit ekologii, tak to nutně povede k eh, prospěchu pro ekologii. Tady si myslím, že bychom měli mít stabilnější obálky a omezit manevrovací prostor. Ještě se k tomu vrátíme, protože to je dost důležité. Teď tedy k reformám, které navrhujeme. Takže my jsme vytvořili určitou simulaci dvou trhů, a to mléka a obilovin s tím, že předpokládáme, že to, že to tež platí i pro maso a pro další produkty. Takže tato reforma vychází ze simulace v podstatě dvou třetin stávajícího rozpočtu. A uh, dostaneme se až na nějaký 90 až 95 když to vztáhneme na ta další odvětví, kdyby to v podstatě mělo probíhat stejně. Kdybychom se drželi tohoto návrhu, tak jak by to vypadalo? Za prvé předpokládáme, že u všech produktů typu pšenice anebo kukuřice můžeme mít určitou vyrovnanou cenu. A ta odpovídá ceně, která je akceptovatelná jak pro spotřebitele, ale zároveň i dostatečně odmění producenta. A to je cena, kterou v podstatě používáme jako cenu indikativní od začátku. A kromě této vyrovnané ceny si myslíme, že ještě existuje určitý tunel, ve kterém není potřeba subvencovat, protože tam je potřeba ponechat ten trh na pokoji. A tady se dostáváme k dvojice a to podpoře potravinové bezpečnosti, to je nějakých 70 až 75 euro na hektar a to by se mělo dávat všem spotřebitelům, ať jsou z jakékoliv země a jakékoliv mají náklady, protože tím odpovíme Eh, na potřebu řešit eh, ekologii a blahobyt zvířat, v podstatě to, co máme dneska v oblasti podmíněnosti. A je potřeba, aby zeměděle za to něco dostal. Takže pokud se tržní cena dostane pod tady tento tunel, tak potom bychom zavedli kontracyklické platby, které by umožnily redistribuci poměrně zásadních prostředků do této oblasti, když se trh dostane do krize. Když ale trh není v krizi, to znamená, že když jsme v této marži, tak si myslíme, že není potřeba využívat evropských prostředků na to, abychom dále stabilizovali příjmy, které v podstatě není potřeba stabilizovat. Pokud na trhu jsou vysoké ceny, tak zemědělci dneska, kromě té ceny, dostanou ještě podporu. A to musím říci, že mnozí lidé spochybňují. Na druhou stranu, už ty ceny jsou hodně nízko, tak to, co dostanou zemědělci navíc, tak stejně nestačí. Takže toto, opatře, toto opatření by vlastně umožnilo nějakou dlouhodobější a, distribuci, tak aby se tato podpora více a, řídila situací na trhu. Vidíme, že mezinárodní trhy jsou velmi volatilní. co udělat pro to, abychom byli schopni obstát v této volatilitě, protože působí krize. Je prostě jasné, že veřejné orgány musí mít k dispozici nějaké intervenční nástroje pro období krize. My tedy vytváříme protikrizový systém, který má zajistit průměr eh, nebo nějaký eh, běžný příjem a potom ho suplementovat v oblasti krize. Pokud se ovšem dostaneme pod úrovně těch cen v tom tunelu, no tak je potřeba uh, zavádět i k intervenční nákupy, ale nemělo by to být na 4%. Vychází to totiž z různých simulací toto číslo a máme pocit, že je to dostatečná částka, která nám umožní znova zavést rovnováhu na trhu. A kromě toho je to dostatečně malé procento, takže to není příliš drahé pro evropský rozpočet. Na druhou stranu, pokud se ceny dostanou na ten strop, tohoto rozmězí, a tak se může začít prodávat z intervenčních zásob. A potom tady máme zase určitou oblast finanční solidarity, ve které můžeme zavést i určité zdanění, které by se týkaly všech transakcí zemědělských produktů. Protože ve spekulačních obdobích v podstatě můžete prodat tu tež věc pětkrát. Takže kdybychom zavedli tady tento práh finanční solidarity, tak by v podstatě trhy postupně se museli vracet do té udržitelné oblasti a navíc by to ještě přineslo prostředky do evropského rozpočtu. Tento systém vychází z řady simulací, které chci v tuto chvíli předvést. Takže jednak pokud se podíváme na některé produkty, včetně masných produktů, tak tady máme dva období 2006-2011 a pak další období 2012 až 2020 podíváme se na další prosvědku a tady vidíme, že třeba u obelnin, tam, jsme, mám, tam máme 215 euro jako rovnovážnou cenu, 230 je strop a odpovídá to, tedy to rozmezí 200 až 230 většina, většině průměrných eh, cen v jednotlivých zemích. A to, to znamená, že prakticky tam jsou všechny úrovně, eh, cenové úrovně produkce Evropě. 140 je ta veřejná intervenční cena, u pšenice víme, že je to 200, nad 200 eur e, za tunu a solidární cena 250 a několikrát byl toto, tento systém aktivován. Nebudu teď zacházet do dalších podrobností, ale mohu odpovědět na další dotazy. Proticyklická opatření mohou eh, být věnována 83% producentům zůstává taková malá část, která by stále prodávala za e, tržní ceny. Ale eh, v podstatě tady máme, to je ta nejnákladnější varianta, že bychom to eh, mohli tímto způsobem snížit. Jaký by to mělo výsledek? Tady to pak vidíme zobrazené graficky 2006 až 2020, vývoj cen, ta černá křivka, pak tu, tady máme tu další křivku 2000 Eh, do roku 2020 cenu, která vyplývá z toho našeho modelu. A vidíte, že eh, to rozmezí, které, které tam máme, takže ty ceny jsou teď eh, v tomto rozmezí, ale do roku 2010 byly nad tímto rozmezí od několik bodů a mohou se opět ocitnout pod ním v roce 2013-14. Jak říkám, je to volatilní trh. A Máme tady také 350 eh, eur jako eh, rovnovážnou cenu u mléka a máme tady tedy další opět rozsah. Podíváme se rovnou na výsledek na období 2006 až 2011. Kdybychom aplikovali tento systém, ušetřili bychom 10 miliard eur ročně. 10 miliard eur celkového rozpočtu 54 miliard. Eh, tady vidíme, že bychom zejména hodně ušetřili v roce 2007 a 2008, kdy ceny byly spíše vysoké. Když jsou ceny vysoké, tak pak už se nedistribují eh, ty dotace, protože tam existuje určitá eh, bezpečnostní eh, síť. Ovšem v roce 2009, kdy byly ceny nízké, tam bychom měli rozpočet trochu větší. Ale celkově v tom období pěti let by došlo k celkové úspoře 50 miliard eur, což je značné a nezanedbatelné. A teď se podíváme rovnou na obrat těch zemědělců. Když to vezmeme podle na jednoho zemědělce u obelnin, tak eh, tady vidíme, že by to bylo 211 na tunu na zemědělce podle našeho schématu nebo 224 v ustávajícího SZP, to znamená trošku nižší příjem, ale stabilizovaný. A ušetříme tím trošičku oproti současnému systému. Když se podíváme na předpoklady a předpovědi na 2011 až 2020, tak tady vidíme hodnocení dopadu vypracované na základě posledního známého rozhodnutí Rady, což ještě není definitivní rozhodnutí na evropské úrovni. Opět by tu byla úspora 10 miliard. Tím by se nám podařilo stabilizovat ceny a příjmy. A když se podíváme na obrat zemědělců, tak v budoucnu, tak vidíme, že je to prakticky nezměněné, stejné, 228 eur a podle našeho systému by to bylo 220. Takže stabilizovaný příjem a rozpočty, které jsou jistě více kolísavé, ale které mají eh, vyčleněné eh, prostředky v rámci víceletého rámce, eh, by to bychom mohli něco ušetřit. Samozřejmě to neznamená, že bychom opět ušetřili 50 miliard, ale byla by to určitá, byl by to určitý manévrovací prostor případě, že by skutečně udeřily další krize a mohli bychom tak připravit dlouhodobé strategické kroky a opatření, které jsou teď těžko realizovatelné. Měli bychom přitom ještě rezervu pro environmentální politiku. Nemůžeme samozřejmě eh, směšovat ekologickou politiku a politiku zemědělskou, ale můžeme zvyšovat ten manévrovací prostor a tu rezervu. Takže nyní závěrem této prezentace si řekneme něco o dvou eh, významných dopadech eh, a ty souvisí s eh, VTO, s, rezervními víceletými fondy, protože to souvisí přímo s tím, co dělá váš výbor. A nyní eh, předám eh, slovo Bastianovi, který vám řekne něco právě o této kompatibilitě v rámci VTO. Ano, my jsme studovali eh, kompatibilitu s VTO, i když jednání VTO nejsou úplně v nejlepším stavu k dosažení dohody, ale je taky důležité, abychom hodnotili jednotlivé návrhy, které Evropská unie učinila na základě reform SZP. Takže pokud se podíváme na tři hlavní eh, re- mechanismy reformy a podpory, podpory, které jsme vytvořili, eh, pomoc eh, na potravinovou bezpečnost, proticyklická opatření a protikurzovní opatření, tak my jsme to tady zařadili do té tabulky. Potravinová bezpečnost, tam je to oddělené, oddělená pomoc, a je to kategorizováno v podstatě také v té zelené kategorie bez jakýchkoliv problémů. Je to podpora, která nemá žádný distorzní účinek. Kontracyklická, proticyklická podpora není úplně navázaná na objem produkce. Mohla samozřejmě tady to omezení 85%, ale to jsou spíše právní ohledy. My jsme to dali do oranžového rámečku. To znamená, tam je to ten nejpesimističtější scénář. A e, pak e, regulace nákladů, to by bylo také v oranžovém rámečku. Pokud jde o jednotlivé závazky, tak se zdá, že ten, tento projekt je kompatibilní s VTO. Používáme k tomu několik ukazatelů, které se používají v rámci VTO, to je míra globální podpory na produkt, podle typu produktu, anebo podle jednotlivého produktu a u těchto dvou MGS máte eh, doložku de minimis, které se omezují na 5% přidané hodnoty a de minimis, eh, který je omezen na 5% celkového Eh, celkové hodnoty na region, na určitý. Pokud se podíváme na eh, dopady, eh, možné do, distorzní dopady na trhy, tak přihlížíme k tomu prvnímu ukazateli, ke kterému připočítáme tu úroveň de minimis podle produktu, abychom tímto způsobem mohli zohlednit všechny potenciálně zkreslující podpory, nebo ty, které jsou potenciálně zkreslující, ale které jsou z účetního hlediska eh, zařazeny do eh, toho druhého rámečku. Manévrovací prostor. Tady vidíte eh, situaci, kterou jsme pozorovali tedy z hlediska té oranžové barvy, tady napravo černou je ta úroveň MGS, Evropa 60, 72 miliard, a pak tady máme eh, tu skutečnou úroveň MGS podle produktu, což je 39 miliard. Napravo oranžově tam dole, ta bledá oranžová také, tak to je stávající úroveň MGS 2006 až 20 a k tomu jsme vypracovali určitou hypotetickou situaci podle stávající úrovně je to přes 11 miliard ročně a e, tučně oran, oranžově máme vývoj MGS v případě, že zapracujeme eh, te, ta rozhodnutí eh, pak Momagry. E, pokud e, přihledneme k, tomu, to, k tomuto k našemu plánu, tak by to bylo nižší než podle stávající úrovně, ale 90% případů by bylo pod tím povoleným stropem. Průměrně bychom ovšem byli na úrovni, které jsou vyšší než dnes. Napravo vidíte vývoj podpory, eh, interní podpory s potenciálními distorzními dopady. Je tady stejný závěr, to znamená, že velmi zřídka jsme nad eh, tou eh, stávající úrovní, ale je to stále přijatelné, protože jsme pod tou úrovní té podpory. Co z toho lze konstatovat? Oproti prvnímu výchozímu základnímu scénáři tak zlepšení lze dosáhnout lepším využíváním eh, oproti tedy modifikacím eh, v té oranžové, v tom oranžovém a modrém rámečku. A pokud jde o mléko a obilniny, tak u obilnin je to 120 miliard eur, eh, u mléka 50 a když se zvýší doložka de minimis, jin, eh, v jiných případech než podle, produk, eh, podle produktů, tak i když se vel, tak ta se velmi zřídka kdy používá eh, v rámci jednání VTO. Když tedy naplníme, když tedy přihledneme ke všem těmto doložkám, které mohou být využity v rámci stávajících jednání, tak jasně vidíme, že ten scénář je optimističtější vůči kompatibilitě našeho návrhu protože tady bychom byli na úrovni, které se velmi blíží stropům a e, oznámením, jaká momentálně vykazuje Evropská unie. Lze také e, dosáhnout významných snížení prostřednictvím lepších, lepšího využití e, té e, toho takzvaného blue boxu a já nyní ukončím tuto prezentaci drobnou úvahou o víceletém charakteru rezervních fondů. Takže když se na to podíváme ze sedmiletého horizontu, tak obálka pro první pilíř by mohla být nižší než ta stávající. Protože pravděpodobnost, že se překročí v sedmi letech, je minimální, protože bychom potřebovali tři nebo čtyři roky krize. Do určité míry nás trochu zachrání volatilita trhu a cen. Takže když se podíváme na to, jak jsme vytvořili rozpočtový systém, tak eh, je naprosto minimální pravděpodobnost, že bychom se dostali pod, nad ty rozpočtové prostředky, které máme. Z největší pravděpodobnosti budeme pod. Teď. Kdybychom měli systém, který je nastavený proticyklicky, tak vlastně budeme mít rozpočet nestabilní, ale v tom smyslu, že lépe reaguje na krizi. Teď, když jsme hovořili o tom, jestli je to srovnatelné se systémem VTO, tak to v podstatě odpovídá závazkům komise a nedostáváme se na červenou linii. Zavedení protikrizového rezervního fondu s tím, že první částky do něho ještě nejsou úplně jasné, a potom by se také přesouvaly prostředky nevyužité z roku N-1 do roku N, tak abychom mohli co nejlépe reagovat na krizi. A jakmile se tento fond rezervní dostane na určitou hodnotu, tak každý rozpočtový orgán by eh, mohl v tomto případě přestat věnovat do něho určité částky. Teď zase jenom schematicky a rychle, jak by tento systém mohl fungovat. Je jasné, že se bude muset změnit rozpočtový postup oproti tomu stávajícímu. Měli bychom tady určitou globální obálku a následně bychom museli nejlépe využít prostředky, které věnujeme z veřejných prostředků do zemědělství. A kromě toho by to zajistilo stabilizaci příjmu zemědělců s tím, že by byly zachovány co nejnižší ceny pro spotřebitele. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pokud mohu ještě doplnit pár slov, pokud mě to eh, dovolíte. Především jsme chtěli poděkovat všem za pozornost. Vyslechli jste si výsledky práce, mnohohodinové práce. Ty výsledky jsou, myslím, celkem koherentní. Když se podíváte na podmínky, ve kterých Evropa vyjednává své rozpočtové intervence, a to je, myslím, téma, které dneska velmi řešíme, tak je potřeba nezapomínat na rozpočtovou budoucnost Evropy. A musíme se zamyslet nad tím, jak chceme naformulovat tuto politiku do budoucnosti. My politici musíme zajistit budoucnost občanů. v zemědělství, v agroalimentárním průmyslu a všech těchto složitých oblastech, ale zároveň také nesmíme zapomínat na to, že prostě bez potravin žít nemůžeme a že musíme na další desetiletí i nadále zajistit existenci toho, z čeho Evropa vycházela před 40-50 lety. To znamená, že naše populace musí být potravinově soběstačná. Nemáme mnoho času na takováto rozpočtová rozhodnutí. Ale jaké to bude mít důsledky? Proto si myslím, že rozpočtový výbor by si měl vyslechnout výsledky výzkumu. To je zcela zásadní. Před třemi čtyřmi roky, když jsem tady byla s vámi ve výboru rozpočtovém, jsem si říkala, jaké dopady vlastně mají naše politické volby. Případně volby, které neučiníme. Vidíme, že globalizace přináší velmi vysoké náklady pro evropský průmysl. Dochází k odchodu průmyslu z našeho území. A Je potřeba se dále zabývat výzkumem, ale výzkum by neměl vést k tomu, že bude z Evropy odcházet zemědělství. Protože když se podíváme na eh, velké zemědělské mocnosti, tak uvidíme, že Evropská unie vlastně je vlastně jediná, která snižuje podporu zemědělství eh, na občana. Prostě nemůžeme si představovat, že Evropa uspěje, pokud bude postupovat eh, takto, pokud bude takto přistupovat k hospodářskému rozvoji. Když se třeba podíváme na to, co dělá Brazílie, Oni v podstatě mají jednotku pro lobbying v Evropské unii pro své zemědělské produkty. To budeme tak naivní, že budeme předtím strkat hlavu do písku? Já myslím, že je potřeba být zodpovědný a tady toto je opravdu práce, která by měla zajímat politiky, kteří se zabývají zemědělstvím. Je to práce, která by měla také prospět evropskému rozpočtu, protože všichni kolegové, kolegové a kolegyně víte, že tady v rozpočtovém výboru rozhodujeme o věcech, které jsou zcela zásadní, máme-li zajistit budoucnost politiky Evropské unie. Na začátku tohoto zasedání jsem slyšela, že se věci moc nedaří a že to možná ještě bude horší, ale alespoň ráda vidím, že Evropský parlament postupuje rozhodněji. Teď, co se týče této práce, tak Momagry je odvádělo opravdu eh, se smyslem pro eh, veřejnou odpovědnost. přináší řešení věcí, o kterých jsme hovořili před eh, sedmi, osmi lety. Navíc to byl taky jeden z leitmotivů pracovní skupiny, které ty si předsedala. A Juto. Prostě musíme zajistit efektivnější využívání evropských rozpočtů. My nejsme žádné naivky a moc dobře si uvědomujeme, že takováto reforma neproběhne přes noc. Moc dobře si uvědomujeme, že zemědělský výbor pracuje na reformě společné zemědělské politiky, ale tady v rozpočtovém výboru pořád stojíme před smutnou realitou peněz. V Unii máme pořád méně, ale zase na druhou stranu víme, že pokud složíme zbraně v této, a v této potravinářské válce, tak v podstatě za to pořádně zaplatí nadcházející generace. Takže Děkuji vám všem mnohokrát, že jste si vyslechli stávající výsledky našeho výzkumu. A doufám, že eh, takovou práci výzkumnou odvedeme ve všech oblastech politiky a že se to podaří co nejrychleji, protože pokud budeme příliš váhat, tak eh, ztratíme příležitost k rozhodné akci. Pokud budeme příliš dlouho čekat, tak v podstatě to vyprázdní tyto politické projekty. Je potřeba se podívat na tuto práci ekonomů a hledat v ní možnosti pro politické volby, pro Evropský parlament, ale také pro evropské občany. Takovouto volbou opravdu umožníme skutečnou budoucnost evropských občanů. Čep, konec konce, pokud budeme mít co na jídlo, tak eh, žádná budoucnost nebude. Takže opravdu buďte bdělí, dejte si pozor na to, co se děje v zemědělství, protože v podstatě ty příjmy, které teď jsou, nestačí. Ve srovnání s ostatními regiony světa vidíme, že podstatě úplně všude ve světě politici pochopili, že potraviny mají zásadní vliv na srchovanost národů. Takže prostě jsem jenom chtěla takto závěrem přidat pár slov do této diskuse. Ja, vielen Dank. Eh, Děkujeme vám. Už víme, proč jste tu takto v trojici, protože skutečně vystupujete jako trojice. Eh, ta politická výzva Katrin to eh, celé všechno zabalila do takového jednoho logického celku. Pro mě to je logické. Eh, sami víte, ale že, řekněme, reformy nejsou úplně oblíbenou věcí. A zejména v oblasti zemědělství mám takový dojem, že mnozí, kteří na tom pracují, radši všechno chtějí nechat tak, jak to je. Za každou cenu se vyhnout reformám a přijmout věci tak, jak jsou. To víte, eh, otázka je, co je lepší, že ano. Já upřímně řečeno eh, si myslím, že když věci necháme dlouhodobě tak, jak jsou, tak je to vlastně krok zpět. Status quo je vždycky krok zpátky, protože ten vývoj eh, se někam pak ubírá a my stojíme na místě. Co mě eh, zaujalo, bylo no, ne, ne, to mě bylo jasné, že ten eh, stávající přístup k reformám, o kterém se diskutuje, je takovou jaksi formou renacionalizace. To je jasné, to už nikoho nepřekvapí a každý na to asi zejména ve výboru Agri má názor, ale to, co mě skutečně zvedlo ze židle, Eh, bylo to odpojení těch jednotlivých forem podpory a to, co jsem já vždycky jaksi eh, vynucovala v našich vztazích s třetím světem, to, že zemědělci musí dodržovat ekologické normy. A všechna tato práce, která je pro ekologii musí být eh, také náležitě uhrazována. Tady to, čemu Čološ říká eh, ozelenění nebo greening. A teď se zase říká, že je to něco jiného a že zemědělská a eh, environmentální politika se nesmí za žádnou cenu mísit. No, já bych to ráda viděla, jak si to představuji, já s tím asi budu muset ještě více zabývat, ale myslím si, že to nemůže fungovat, že by se řeklo, tak dobře, tak teď to zase rozdělíme, eh, aniž bychom tedy zároveň reformovali zemědělskou politiku v tom smyslu, jak to teď načrtla Momagry protože jinak vlastně vůbec nebudeme mít ty příjmy do rozpočtu, které bychom pak mohli použít pro jiné účely. Tak, ale teď eh, dost mých politických názorů a slovo dostane Jan Maldr a ještě někdo? Aha, Vajlo. Takže prosím Jana Maldra. Thank you, eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Vyslechl jsem si tuto prezentaci s velkým zájmem, byla to prezentace velmi dobrá. Konec konců už eh, pravidelně dostávám publikace Momagry, které si vždy s velkým zájmem čtu. Takový všeobecný komentář je, že v tuto fázi už je dosti pozdě protože s trochou štěstí, lidé říkají, že to je štěstí, se všechno dohodne už příští víkend. Samozřejmě nikdo to zatím neví přesně, ale už se na tuto dohodu všichni připravujeme a svým způsobem to bude dohoda vytesaná do kamene a už nepůjde nic moc v příštích sedmi letech změnit. Za, zazněla zde výzva o znovu zavedení eh, cyklických plateb. To bylo v USA, v Brazílii, v Číně a jinde. Já toho třeba o Číně moc nevím, ale eh, obecně to byla politika, které jsme se vyhnuli z principu. Byl to, tuším, hlavní, eh, hlavní úkol pana Fischlera. Měli jsme s tím totiž eh, špatné zkušenosti, takové to netržní, ale umělé regulování cen v minulosti eh, vedlo eh, k tvorbě takových těch jezer mléka a tak dále, což bylo velmi nákladné. Vy říkáte, že když to aplikujeme, tak ušetříme zhruba 10 miliard ročně, což samo o sobě je lákavé, ale naše minulé zkušenosti s cyklickými platbami jsou přesně opačné. Eh, zcela jasně také říkáte, a to je mé pozorování, že veřejné mínění v Evropě bylo vždy proti společné zemědělské politice. Jakékoliv peníze, které se do ní nasypou, se považují za ztrátu. A když si porovnáme čísla, a konec konců hlavní instituce pro počítání podpory v zemědělství je vždy OECD, kdy, e, která už e, za mnoho let vypočítává statistiku a vidíme tam jasnou tendenci v tom smyslu, že se snižuje podpora zemědělství v Evropě. Když já jsem se stal v roce 1994 poslancem, tak to bylo asi 14%, 40%, teď to je asi 20%. Žádný další z těch dalších velkých velkých obchodních bloků se takovýmto způsobem neseškrtal. Takže je to změna dramatická, e, peníze, kterých jsme se vzdali a nic jsme za to nedostali. E, jaké je to aktuální číslo, nevím. E, já jsem si poznamenal ty vaše výpočty, ale pro mě vždy hlavní východisko to, že když hovoříme například o takových těch různých lístcích na potraviny v USA, jestli je to podpora sociální politiky nebo zemědělské politiky. My v Evropě máme sociální rozpočet, takže když si eh, nemůžete dovolit eh, utrácet za základní životní náklady, tak dostanete takovou jaksi základní částku, kterou si pak můžete využít podle sebe. V Americe dostanete lístky na potraviny. A to je takový ten zásadní diametrálně rozlišný přístup, o kterém se dlouhá léta vedou diskuse. Jediná věc, kterou snad eh, můžeme eh, říci, eh, je, že bychom měli dát ta vaše čísla OECD a VTO a zeptat se jich, co si o nich myslí, protože to jsou ty dvě hlavní zbylé mise, které o tomto jednají. Eh, konec konců ta čísla budou vždy muset být eh, přijata na nějakém obecném foru. Jsou jednoznačně zajímavá, ale myslím si, že v, tu, v této fázi skutečně přicházejí moc pozdě, tedy ty mm, atraktivní principy, tedy vypadají atraktivně, přicházejí moc pozdě, ale upřímně ne, nevidím moc možnost eh, včlenit je do toho návrhu v této fázi. Děkuji vám. Ivajlo, bitte. Prosím, Ivajlo. Děkuji, Juto. Byla to skutečně velmi zajímavá prezentace a celkově vlastně zaznělo, že Evropská unie má špatné zkušenosti s předchozím systémem a to je pravda. Ale vidíme, že způsob, jakým se financuje zemědělský sektor v Evropě, je daleko od dokonalosti. A teď, pravda, jsme skutečně už v té úplně poslední fázi jednání o tom, jak bude vypadat společná zemědělská politika v příštích letech. A, rád bych podpořil to, co říkala Katrin. Je to něco, co musí vstoupit jaksi do všeobecného povědomí, aby se to mohlo stát reformou a myslím si, že toto je velice důležité. Musíme o tom hovořit. Dovolte mi pár otázek k tomu intervenčnímu mechanismu. Hovoříte o trzích, a zejména eh, na komoditním trhu obilovin Eh, dochází čas od času k dosti významným intervencím finančních institucí. Jsou to trhy, eh, na které má vliv finanční kapitál i finanční spekulace. Myslíte, že kdyby ta finanční spekulace byla součástí fluktuace cen na trhu, tak, tak by se jaksi opodstatnilo zavést tento mechanismus dotací nebo využívání eh, Eh, různých prostředků na korekce trhů, protože když tam bude ten finanční kapitál, tak bychom měli zaujmout přístup, který bude jaksi důraznější, výraznější, silnější. A druhá otázka, jak byste definovali ty, ty úrovně, ty stropy, které jste tu zmiňovali, ty intervenční stropy? Bylo by to na základě předchozích dat, historických dat? která máte, která používáte, nebo jak přesně to definujete? Jistě chápete, že já nechci zavádět nějaký by- byrokratický proces, který bude v, zcela bez kontaktu s realitou, ale rád bych to věděl. Děkuji, eh, říká paní předsedkyně, chce eh, promluvit ještě někdo další? Nechce, takže prosím o odpovědi. Pokud je. To byla spousta zajímavých otázek, pokusím se na ně odpovědět co nejúplněji. Především paní předsedkyně, musím říci, že jsme navrhovali, aby existovala ekologická politika, ale že by neměla záviset pouze na opatřeních zemědělské politiky. To pochopitelně neznamená, že v zemědělství oblast podmíněnosti a naplňování ekologických podmínek by mělo být dopuštěno. Naopak, musíme dosáhnout stejných ekologických cílů a snahy o ekologičtější zemědělství. Ale e, myslím si, že to se prostě nedá činit jenom otázkou křížové zhody. Že jsme spíše chtěli posilit samotnou ekologickou politiku s tím, že nemůžeme tuto politiku ovlivňovat pouze zemědělstvím. Existuje tam strašná spousta dalších věcí, například eh, krajinotvorba, ochrana krajiny. Takže když jsme hovořili o této podpoře, tak je to podpora, která by byla hlavně navázána na dosažení ekologických cílů. Jinými slovy, tedy pokud by takovéto cíle nebyly dosaženy, no tak eh, se podpora dávat nebude. Teď, co se týče odpovědi pana Maldra, tak tam mám několik odpovědí. Za prvé, ten interní systém, nebo ten proticyklický systém, já jsem tehdy byl v komisi a měl jsem rozpočet zemědělství a na starosti a vím, že tam byly intervenční ceny a že v podstatě zemědělci si mohli vyrábět to, co chtěli a potom jsme měli obrovské, obrovské stavy skladů mléka a podobně. A e, v 80. letech v podstatě zemědělství představovalo 70% rozpočtu. A já jsem se účastnil první reformy které, společné zemědělské politiky, která zavadila kvóty. Ten systém, který my nabízíme, s tím nemá co společného. Je to v podstatě systém, kde bychom využívali evropské fondy jenom v době krize a nikoli automaticky. Že vlastně komise anebo rada nad určitý rámec by se o tom rozhodovala. Třeba Rada by do toho vstoupila až poté, co lhaly všechny ostatní protikrizové nástroje. Takže v každém případě bychom se dostali pod stávající hodnoty financování. A tím se dostávám už k další otázce pana Kelfina, tedy jak účinný tento systém bude, jestli bude stačit, jestli třeba intervenční nákupy a prodeje by byly dostatečné. Podle simulací, které jsme provedli, jsme zjistili, že tyto proticyklické platby a omezené intervenční nákupy by měly stačit k tomu, aby se dostaly ceny do normálu, do toho normálního rozpětí. Protože nám jde o určitou stabilizaci cen ve velmi nestabilním světě a zároveň, abychom omezili financování rozpočtu pouze na období krize. Takže to nemá co společného se systémem před rokem 92 a možná, že bude efektivnější než ten stávající systém, který je ve skutečnosti velmi byrokratický. Tady odkazujeme k historickým referencím a potom budeme odhadovat, že je potřeba zajistit určitý příjem zemědělcům. A přitom mezi tím realita trhu už je někde úplně jinde. A když se podíváme na trh, který je tak volatilní jako ten zemědělský, tak je v podstatě jasné, že evropské orgány nemohou jenom říct, tady máte balík peněz a nějak si to vyřešte. U velkých podniků tam to možná vyřeší, ale v Evropě zároveň máme spoustu malých statků, které přispívají k potravinové bezpečnosti Evropy a navíc jsou součástí naší tradice a nesmíme na ně zapomínat. Takže tento systém umožňuje stabilizovat příjmy na trhu při tom, že ještě utratí méně peněz evropského rozpočtu než v tuto chvíli. Teď definice cen. To bude daleko méně založeno na historických vývojích. Nemáme totiž jenom průměry. Máme statistické orgány v komisi, které fungují velice dobře. Máme orgány, které sledují ceny, produkci, příjmy, a to kontinuálně. A jakmile dojde k nějakému zásadnímu vývoji, řekněme třeba, že by se zvýšily primární uh, suroviny, ceny primární surovina nebo hnojiva, no tak by se hnedka na to dalo reagovat. S tím, že musíme vždycky definovat procento, nad které už potom, pokud se přeskočí, musí reagovat veřejné orgány. S tím, že tedy je tam uh, ta uh, úroveň nebo to rozpětí stabilních cen. A teď vlastně nastavování toho rozpětí stabilních cen je také jedním z nástrojů určování zemědělské politiky. V podstatě, jakmile dneska nastavíme podpory, tak se platí. Teď jak se dozvím, jestli ta úroveň je správná? K čemu se vztahuje? K minulosti? Já mám pocit, že stávající systém je oddělený od trhu. Teď, eh, co se týče potravinářské podpory, tak tady jsme si velmi pozorně prostudovali tento americký systém. My jsme ve Spojených státech zjistili, že eh, ta nejchudší část populace má daleko větší podporu. Kdybychom zítra zrušili tuto potravinářskou pomoc, tak velká část lidí v Evropě, kteří ji dostávají, by zase neměli o tolik peněz míň. Takže je to v podstatě jenom způsob, jakým se uh, dále přesouvají zemědělské produkty. Co my Děkujeme vám skutečně mnohokrát. Eh, alespoň ti kolegové, kteří tu byli, si jistě odnesli mnoho informací. Eh, já už jsem toho eh, něco málo slyšela předtím, protože mě Katrin několikrát navštívila. Je to skutečně velice vele zajímavé téma, v pravdě A eh, Přála bych si, aby si kolegové z dnešního slyšení odnesli mnoho informací. Máme konec konců i podklady k vaší prezentaci, tak abychom o tomto mohli hovořit i jaksi šířeji. Eh, děkuji vám, že jste přišli. Děkuji vám také za pochopení Eh, toho, že zde jaksi v sále nebyla no řekněme větší eh, zastoupenost poslanců. A fakt je, že my máme teď všichni v hlavách víceletý finanční rámec a tím pádem se i na zemědělskou politiku musíme soustředit. Ehm, ještě pro kolegy a kolegyně. Předseda rozpočtového výboru mě požádal, abych vám řekla, že příští týden bude zvláštní schůze našeho výboru, možná už v pondělí odpoledne. Přeji všem hezký zbytek čtvrtku. A děkuji také kolegům tlumočníkům za drobný přesčas.